Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájeno. Prvním bodem dnešního programu je zpráva, kterou předkládá pan Pejon, to Unie pro středomoří. A já dám našemu zpravodaji slovo na čtyři minuty. Nejdříve chci vřele poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na této práci. Je to skutečně kolektivní dílo. Připravili jsme 28 kompromisů a tyto kompromisy nějak nerozptýlily strategické vidění, strategickou vizi, pokud je o naše nasazení pro Středomoří naopak došlo k obohacení této vize. A proto chci poděkovat Marietě Džanaku za EPP, Ivo Weiglovi za liberály, Heleně Flotr a zpravodajům stanovisek z výboru pro mezinárodní obchod paní de Sarnes a z výboru ITRE paní Savela. Důležité je pro nás dát na srozuměnou, že skutečně pro Evropu jde o historickou výzvu. A nejde jenom o ideu, že jich nás potřebuje, ale my také potřebujeme jich, zejména v období této krize. A pokud chceme mít dlouhodobou vizi, pokud si přejeme trvalý růst ve světě, který je multipolárně uspořádán, také potřebujeme jich Vzhledem k tomu se Evropa musí zavázat učinit z Unie pro středomoří prostor míru, bezpečnosti, prosperity pro 800 milionů obyvatel a učinit eh, z tohoto prostoru prioritu. A tato společná vůle umožnila, abychom se schromáždili, protože víme, že ekonomické výzvy, demografické výzvy i výzvy geopolitické stojí před námi, podobně jako výzvy geopolitické. A to předpokládá, abychom byli schopni pracovat s druhým břehem Středomoří. Je to pro nás i kulturní a civilizační výzva. Víme a parlament eh, pracoval se znalostí potíží s vytvářením Unie pro Středomoří v úplných dvou letech. Hovořili jsme i o konfliktech, které probíhají na jihu a chtěli jsme potvrdit s důrazem, že právě postup Unie pro Středomoří a konkrétní projekty, parita mezi severem a jihem v instancích, které rozhodují, možnost, aby společně zasedali například Izraelci a Palestinci, že to je správný postup pro to, aby došlo k vyřešení těchto konfliktů. A kromě toho nesmíme žádat po Unii pro Středomoří, aby sledovala všechny cíle současně, ale je třeba, aby se soustředila na konkrétní kroky. V tomto projektu, a já si skutečně přeji, aby summit eh, hlav státu a předsudů konal 7. června v Barceloně, my jsme si přáli jako Evropský parlament vyslat důrazné sdělení hlavám státu a předsedům vlád a říci jim, aby projevili nasazení, aby tento summit byl úspěchem. A také jsme naznačili cesty, které jsou dnes podle nás nezbytné. Je třeba nejdříve odstranit některé překážky a mezi nimi je samozřejmě finanční a ekonomická podmíněnost. Proto Evropský parlament si přeje, aby se Evropská unie finančně zavázala tak, aby to odpovídalo výzvám. V tom nejdříve v rámci finančních výhledů 2007-2013, ale aby ve finančních výhledech 2014-2020 nasazení Unie bylo výrazně silnější, abychom mohli dotáhnout dokonce šest hlavních projektů, které jsou na stole. Musíme zlepšit eh, právní a ekonomické prostředí, musíme zařídit, aby došlo k lepší integraci na jihu z hlediska regionálního, potřebujeme lepší politické podmínky a proto jsme velmi zdůraznili civilizační integraci, vzdělání a školství a kulturní projekty, lidská práva i práva žen. Závěrem, pane předsedající, je třeba, aby Evropa viděla daleko do dálky v této krizi. Neobětujme na oltář krátkodobých záměrů spolupráci severu a jihu. Děkuji. Merci, merci, Pion. Nyní komisař Fille, prosím. Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, honourable members it is my pleasure to address je pro mě potěšením hovořit dnes k vám o Unii pro Středomoří a o zprávě zpracované ctihodným panem Pionem. E, tento hodnotný příspěvek Evropského parlamentu je velmi aktuální, protože poukazuje na několik klíčových výzev e, ve vztahu ke Středomoří v nadcházejících měsících. A ostatně sdílím, pane Pejone, zcela váš eh, úvod eh, k této debatě. Lisabonská eh, smlouva vstoupila v platnost a Evropská unie tudíž má větší, silnější institucionální identitu a také mandát účinněji působit na eh, celosvětové scéně. A současně většina vlád středomořských států prosazují ambiciozní agendu ekonomických reform a evropská eh, politika sousedství také transformuje vztahy mezi EU a e, jejími e, sousedy ve Středomoří. Od roku 2004 kontakty se prohlubují a, a in, zintenzivňují se. Obchod se zdvojnásob, obchod e, dosáhl dvou místná čísla, dochází k regulační konvergenci, evropská pomoc je významná a její objem a současný finanční rámec se výrazně Ehm, navýšili. Toho jsme dosáhli v rámci našich vztahů. Nicméně ve Středomoří víc než eh, kdekoliv jinde je naše síť vztahů ještě ne zcela úplná, potřebujeme ji prohloubit, ehm, pokud jde o eh, jižní integraci. Regionální integrace může přispět výrazně zejména díky národním reformám a může také snížit rozdíl v blahobytu mezi Evropou a Středomořím a také prohloubit demokratické postupy jižní integrace a také interregionální eh, integrace, jako například Agadirská dohoda o volném obchodu, jsou též klíčové k vytvoření pěti milionů pracovních míst, která jsou potřebná každým rokem tak, aby byly naplněny potřeby mladé generace v roce 2008 v Paříži získala, získalo partnerství EU a Středomoří další vzpruhu a také nové kompetence díky systému spolupředsednictví a také silnější zaměření na konkrétní projekty a vznikl také technický sekretariát k prosazování regionální integrace a investiční činnosti. Jak všichni víme, implementace se zpomalila napětím na Blízkém východě východě, ale došel tak, došlo také k pokroku kroku eh, díky zahájení jednání mezi izraelskou vládou a palestinskou eh, autonomií. Nyní panuje opět naděje, že politické okolnosti v regionu se budou příznivější eh, ke spolupráci. Na pozadí velkých globálních výzev, jakými je mezinárodní hospodářská a finanční krize, klimatické změny a otázka energetické bezpečnosti, Unie pro středo Středomoří se bude muset zabývat politickou situací na Blízkém východě, bude muset zahájit operativní fungování eh, sekretariátu Unie pro Středomoří a bude muset také mapovat, inventarizovat eh, pokrok, který, kterého bylo učiněno od července 2008. Je to příležitost pro kolektivní Eh, úsilí, politické úsilí vytvořit oblast míru, stability a prosperity ve Středomoří. A abychom toho dosáhli, partneři by se měli též zaměřit konkrétně na budoucí vývoj Unie a také toho, co může naplnit z hlediska vytváření projektů, pracovních sil a růstu. Středomoří je nesmírně dynamická, dynamickou oblastí a mladí lidé požadují víc pracovních míst, lepší příležitosti, volají po větší odpovědnosti, eh, demokratickém zastoupení, eh, kvalitnějšímu vzdělávání, větší mobilitě, cestování a studia. Není vždy snadné tyto požadavky naplňovat, ale v konečném důsledku skutečně by oni měli být příjemci naší kolektivní akce. Jestliže se nám podaří realizovat kolektivní projekty, například přístup k vodě, potravinám a energiím a, a také mm, zlepšíme infrastrukturu, tak to bude k, k jejich prospěchu. Unie pro Středomoří znamená tež, aby vznikaly nové univerzity, vědecká pracoviště, eh, aby docházelo k rozvoju, rozvoji občanské společnosti, ekonomické spolupráci a tak dále, aby došlo také k většímu angažmá občanů na základě účasti, úplné účasti volených zástupců. A proto komise věří, že Silná parlamentní dimenze posílí demokratickou legitimitu partnerství, role eh, parlamentního zhromáždění EU Středomoří by byla, měla být dále prohlubována a lépe definována za účasti všech partnerů. Všichni chceme, aby Unie fungovala a všichni víme, že bude posuzovat podle svých schopností naplňovat konkrétní projekty ku prospěchu regionu. Propojení energetiky, dále také eh, mořské dálnice, propojení severu a jihu s solární plány Středomoří, to jsou oblasti eh, potenciálního bohatství, pokud jde o eh, rozvoj obchodních vztahů a prosperity. Potřebujeme k tomu tež účast soukromého sektoru a samozřejmě i velkých finančních institucí. Musí pracovat eh, ruku v ruce a potřebujeme k tomu jeden katalyzátor a to je právě již zmíněný sekretariát Unie pro Středomoří. Po několika měsících práce všech partnerů Nigeru se nám konečně podařilo schválit legální statut sekretariátu, eh, jmenovat generálního tajemníka a schválit eh, předběžný rozpočet pro fungování sekretariátu a eh, jádrem našich vztahů s našimi středomořskými partnery je vlastně naše touha po bezpečnosti, růstu a stabilitě v regionu. Ale tady, také je zde přesvědčení na naší straně, že se účastníme ještě ambicioznějšího projektu. To znamená, že vytváříme region míru a tím stvrzujeme naše společné cíle a hodnoty. Jsem si jist, že společně teda s eh, parlamentem a národními parlamenty členských států a za účasti všech našich eh, partnerů a samozřejmě eh, za pomoci parlamentního shromáždění EU e Středomoří dosáhneme těchto cílů. Já děkuji vám, pane komisaři, a nyní Madame de Sans. Summit v Barceloně je samozřejmě nejistý a konflikt Izraelců a Palestinců má ohlas, ale Unie pro Středomoří je jedinou možnou odpovědí, abychom urychlili rozvoj zemí jihu a posílili vztahy mezi nimi a zlepšili dialog po obou, na obou březích Středozemního moře. Je třeba umocnit. Kulturní projekty výměny je třeba konkrétního projektu pro budoucnost, aby došlo k mobilizaci. A v tomto duchu musíme udělat všechno pro to, abychom umožnili soukromé a veřejné investice a Evropská komise by měla posílit svou úlohu investora. Měla by také vzít v úvahu lépe dopady procesu liberalizace při vypracování asociačních dohod nové generace. Konečně dohoda s Agadíru by měla být rozšířena, aby vyústila v lepší rozvoj výměny mezi jihem. V rámci jihu je třeba zachovat požadavky potravinářské svrchanosti. Energetika je klíčová, je třeba, aby ty projekty byly v zájmu příslušných zemí a aby takto přispívali rozvoji přes potíže. A přes potíže, které existují a také z důvodu těchto potíží je víc než kdy jindy naléhavé, aby došlo k oživení Unie pro Středomoří. Děkuji vám. Thank you. Madame Cavela is next, please. Děkuji, Madame Cavela. Děkuji, pane předsedající. V naší zprávě o trhu ve na Unii ve Středomoří je velice důležité, abychom vytvořili základní infrastruktury. Na to poukazujeme tak, aby hospodářství mohlo být koherentní. Je to v našem zájmu i z hlediska hospodářské krize. Je třeba tyto infrastruktury pocílit. Velice jasně se to ukazuje na tom, že opravdu koheze je důležitá a platí to zejména pro jich. Toto musíme mít neustále na zřeteli, zejména s ohledem na pedoucí vývoj. V mé zprávě se zejména zaměřuji na NLG, protože to by mohl být ve velký, velice krát, krátké době podnět pro to, aby se v této oblasti vytvořilo silnější hospodářství. A to ne, tím nemám na mysli pouze možné zisky, ale Důležité je, aby, důležité je, abychom se zaměřili také na obnovitelné zdroje. I to je důležité pro hospodářství v této oblasti. A nyní, co se týče strategie Evropské unie, která se týká energetiky. Co se týče severní Evropy, tam je to velice dobře strukturováno, pane komisaři, ale je zde určitá velká slabost a ta se týká politického ohledu právě na jihu. Děkuji nyní řečníci za politické skupiny EPP, Madame Janaku, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Pejonovi i zpravodajům z dalších výborů, paní Cavle a paní Dostarné, si poděkovat za zprávu o Unii pro Středomoří. Je zásadní, soustředuje se na některé cíle, které je možné kvantifikovat. Výsledky mohou být hmatatelné a parlament touto zprávou žádá získat konkrétní rozpočet skrze finanční výhledy a také umožnit řádné fungování sekretariátu v Barceloně. A je třeba také zajistit, aby stávající konflikty nezatížily rozvoj Unie pro Středomoří, která se ubírá cestou kulturní výměny, rozvoje lidských práv, energetických forem spolupráce. To vše může vytvořit vazby mezi národy Středomoří. A samozřejmě dnes zde ti, kteří nejsou přítomní, je španělské předsednictví které dle mého soudu by mělo mít zvláštní zájem o Unii pro Středomoří. A to, tato absence je skutečně překvapivá, protože Rada by měla slyšet, co mají na srdci spravodajové, spoluspravodajové a další vystupující. Jde o snahu, která se pokusí překročit rámec jednotlivých konfliktů konflikty, které způsobily, že některé programy v minulosti nemohly pokračovat úspěšně. Konflikt mezi Izraelci a Palestinci nebude vyřešen Unii pro Středomoří, samozřejmě, ale to, že představitelé těchto zemí budou pracovat v sekretariátu, to by mohlo umožnit, že konflikt nebude zatěžovat eh, aktivity Unie pro Středomoří. Pane předsedo, je klíčové pro Unii, abychom vyslali signál, co se týče demokratického rozvoje, rovnosti mužů a žen a snah, kterých je třeba proto, aby vznikla občanská společnost v zemích eh, Severní Afriky. Děkuji, Ramon Obiol, socialista a demokraté. Pane předsedo, to, co se mi nejvíce na tomto dokumentu líbí, a ostatně chci poblahopřát eh, kolegovi Pejonovi za jeho zprávu, je to, že je tak jasná a přesná. Přesnost této zprávy se doufejme promítne i do reality Unie pro Středomoří. protože v této chvíli je nutno provést celou řadu definic a 7. července v Barceloně doufejme šéfové států a vlád stanoví konkrétní priority, ty, které jsou již obsaženy ve zprávě. K politickému kontextu. Unie pro středomoří nesmí být ochromena blízkovýchodním konfliktem, ale nesmí jej ani ignorovat. Musí v rámci svých eh, možností pozitivně přispívat k řešení konfliktu. Za druhé, je zapotřebí dobrých projektů, které musí být eh, zvoleny profesionálně a inteligentně a stejně tak i prováděny. Za třetí, potřebné prostředky, eh, potřebná finanční angažovanost musí být mobilizována. A za čtvrté, je nutno hledat možnosti synergií mezi unii pro Středomoří a strukturami Evropské unie v rámci eh, budování dobrých vztahů. Toto jsou čtyři eh, základní výzvy a ty si eh, vyžadují určité upřesnění a také angažmá. Tento, tato zpráva je dobrý nástroj a dobrý jízdní řád pro nalezení těchto řešení. Dalším řečníkem je pan Weigl, liberál a demokraté. Dvě a půl minuty. Poštovaný gospod podpredsednik, spoštovani gospod komisar. Pane předsedo, pane komisaři File, za prvé bych chtěl poděkovat panu Pejonovi za velmi konstruktivní, kreativně otevřenou spolupráci. A výsledkem je zpráva, která leží před vámi. A myslím, že bude zajímavá i pro další zúčastněné, nejen pro nás, pro autory. Hovoří o oblasti, která byla dynamickým středem duchovního života obchodních a technických inovací v dějinách. A dnes bohužel je bohužel zdrojem četných problémů, které bychom si přáli vyřešit. Unie pro Středomoří je velmi významným projektem, ale bohužel nepostupuje tak rychle, jak bychom si přáli. Přáli bychom si vytvoření sekretariátu v Barceloně, přáli bychom si pokrok při naplňování prioritních projektů. A tyto by měly být hybnou silou Unie. Musíme však uznat, že přetrvávají politické otevřené otázky, palestinská otázka a nevyřešený statut západní Sahary. A to pokrok zbržuje. Je třeba více pokroku, více tolerance a vytváření více důvěry v regionu. Myslím si, že evropský projekt může přispět Unii pro Středomoří a je třeba, aby jej přijali všichni zúčastnění. A chceme být stranou, která problém řeší. Musíme se také soustředovat na budoucí generace, třeba je podporovat v rámci Unie výměny studentů například, e, výměny mezi vzdělávacími zařízeními, kulturní fóra. To vše zvýší laťku zdáného porození. Our next speaker is Madame Bernard. Děkuji. Další je Madame Bernard Batu. Dvě a půl minuty. Euh, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Unie pro středomoří nikdy nebyla tak životně důležitá pro naši budoucnost jako dnes. Společně ve zprávě o Unii jsme se snažili poskytnout vizi o Středomoří. Více než oblast volného obchodu by mělo jít o Unii, která se opírá o společnou civilizaci, nesenou osobami, které sdílejí společné hodnoty. Chci hovořit o nejzávažnějším zablokování ambicí. Násilí na palestinských obyvatelích, které, kteří jsou zabíjeni Izraelem, aniž by Evropa stála členkem své historické odpovědnosti v tomto regionu. Je třeba se přimlouvat za mír, uznat palestinský stát a to v souladu s, se zásadami mezinárodního práva, které se opírají naše demokracie. V následujícím týdnu oficiální delegace parlamentu pojede do pásma Gazy, aby pochopila, proč pomoc, kterou Evropané posílají palestincům ve stovkách milionů euro, se nedostává do nemocnic a škol v pásmu Gazy. Jsem šokována a konsternována, když se dozvím, že předseda výboru AFET, aniž by informoval členy výboru, ke kterým patřím, ani spolupředsedy této delegace, rozhodl, že nepojede do Gazy s delegací našeho parlamentu po pokynech, které dostal z izraelského velvyslanectví bojkotuje delegaci do Gazy a předseda našeho výboru diskredituje celý Evropský parlament, který ve svém usnesení o, zprávě, o Gilstonově zprávě odsoudil, že pomoc pro obyvatelstvo v pásmu Gazy je zablokována a žádá se tedy okamžité odstranění blokády. Toto stanovisko parlamentu by mu to mělo připomenout. Za těchto podmínek žádám o demisi pana Albertiniho z funkce předsedy výboru AFET kam patřím, protože nebyl na úrovni požadavku a na úrovni této funkce. Kromě toho, k čemu financovat a dohlížet na, volba, na volby a potom neuznat ty, kteří zvolili, kteří byli zvoleni eh, ve volbách a zvolili tedy demokratickou cestu a nikoli cestu násilí. Další překážkou jsou oběti, které se topí, když přicházejí z jižního břehu z důvodu úplného uzavření evropských hranic. Naše migrační politika v současnosti není přijatelná. Musíme mít možnost, jak to prosazuje příslušný dokument, mít možnost eh, mobility také z jihu. Buďme věrni našem, našim hodnotám a našemu záměru. Naši děti nám za to budou vděční a můžeme být na to hrdí jako zástupci našich národů. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Majer, dvě minuty, zástupce skupiny GUE. Děkuji, pane předsedající. Unie pro středomoří naráží na zcela objektivní překážky a já požaduji od parlamentu a od všech ostatních dalších institucí Evropské unie silnou schopnost v tom smyslu, aby překonávali tyto překážky. Bylo jste řečeno, že i nadále máme v oblasti mnoho konfliktů, například palestinský konflikt, dále postol Izraele, což je stát, který neustále porušuje mezinárodní právo. Pak zde máme osady, konflikt na západní Sahaře a také vojenskou okupaci severního Kypru. To jsou zcela jasná, skutečná fakta. Jde samozřejmě o to, zlepšit vztahy mezi oběma břehy oblasti středomořské kotliny. Pokud se nám to nepodaří, tak budeme neustále bojovat s překážkami. Proto za svou frakci požadují více energie, více snah a to požaduji od všech aktérů, od všech partnerů. Požaduji také od všech, aby, se, aby dodržovali mezinárodní právo. Pak se máme ale velké asymetrie v mnoha oblastech, v hospodářské oblasti, v sociální oblasti. A proto se ptám, jakým způsobem chcete odstraňovat tyto asymetrie? Jakým způsobem chcete dosáhnout toho, že budeme uzavírat nejen dohody o volném obchodu, ale takové dohody o volném obchodu, které by šly správným směrem, které by zohledňovaly tyto asymetrie a více by se soustředily na solidaritu. Jde opravdu o to, že v mnoha zemích kolem Středozemního moře eh, panuje opravdu velká bezútěšnost a velká chudoba. Myslím si, že my jako Evropská unie bychom se měli soustředit na takové ty konflikty, které jsou v mrtvém bodě, jako konflikt v Palestině a e, konflikt na západním Sahaře. Protože co se týče západosaharského konfliktu, tak zde Evropská unie mlčí, vůbec nic nečiní, ani nevyužívá progresivní postoj Maroka a také se nestará o Izrael. Děkuji. Nyní má slovo pan Salafrakos, Evropa, svobody a demokracie. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Pejonovi za vynikající zprávu. Je známá věc, že Středomoří je vlastně křižovatkou mnoha kultur a současně regionem velkého významu a samozřejmě i určící um, um, určité, ur, určitý mm, problémový region. Hospodářská krize, integrace, řada dalších e, problémů, které se dotýkají i Evropanů, se tam právě střetávají. E, především musíme poukázat na ilegální přistěhovalectví a na nutnost účinnější kontroly hranic zemí Středomoří, zejména Řecka a Itálie, protože tyto země jsou vlastně cílové eh, pro eh, ilegální přistěhovalce. Dennodenně se tam na hranicích eh, bojuje a také musíme klást důraz na energetiku, na obnovitelné zdroje energie, které musí být lépe využívány. Děkuji. Děkuji. Pan Bontes je další, minuta a půl. Voorzitter, in 2008 konde de... Pane předsedající, v roce 2008 francouzský prezident pan Sarkozy řekl, že má sen. Sen pro středomoří. Sen o unii pro středomoří. Tato unie nyní musí tvořit rámec pro spolupráci v tomto prostoru. Přitom je třeba splňovat určité cíle, například vzájemné uznávání hodnot, jako je právní strák, demokracie, správná zpráva veři, věcí veřejných a respektování lidských práv. Já se ptám, jak můžeme hovořit o společných hodnotách, když například v některé zemi, jako je Mauretánie, není zaručena náboženská svoboda a jako hlavní náboženství je tam islám. Podle ústavy to má mít lidově demokratická socialistická vláda v té zemi, tak to je na papíře, ale v praxi to vypadá jinak. V praxi tam vládne diktatura nebo západní Sahara. Tam dochází k porušování lidských práv také v Tunisku a takto bych mohl pokračovat dále a dále. Ovšem tolik eh, řečnického času nemám. Proto bychom si měli položit otázku, zda vůbec chceme mít kulturní výměnu s těmito zeměmi. Chceme podporovat obchodní výměnu s těmito zeměmi. Chceme, aby mohli lidé cestovat. Pokud to učiníme, povede to pouze k tomu, že budeme mít v Evropě ještě mnohem více islámu a k tomu by dojít nemělo. Já si myslím, že bychom celý proces měli zastavit. Je možné snít, je možné snít o střed, do zemním moři. To jsme již učinili v barcelonském prohlášení z roku 95, které bylo přepracováno v roce 2005. Existuje celá řada projektů, které se toho týkají a stojí to daňového poplatníka miliony eur. A přesto přes veškeré tyto finanční prostředky, přes veškeré toto mrhání penězi, nic to, to celé k ničemu nevedlo a proto si myslím, že bychom to měli zastavit. Já mám velký respekt vůči panu Albertínimu a on má podporu mé frakce. Děkuji. Nyní má slovo pan Jakolino, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Jde o hodnoty náboženské, infrastrukturu, zemědělství, energetiku, bezpečnost, migrační toky. A o tom všem bychom měli uvažovat a neměli bychom zapomínat na partnerské země, které jsou na druhém břehu. A samozřejmě je před námi dlouhá cesta z Barcelony do Barcelony vlastně. Ale Evropská unie se musí mnohem více zapojovat do procesu obnovy jednotlivých asociačních dohod. Unie musí financovat velké strategické projekty, přístavní infrastrukturu, a je třeba také současně eh, kontrolovat eh, jednotlivé aspekty zemědělského rozvoje na obou březích Středozemního moře. Je třeba zajistit rozvoj venkova, který by byl homogenní. A my voláme po posílení úlohy veřejné zprávy Evropské unie v oblasti Středomoří a musíme potvrdit zásadu spolupráce. To nám umožní docílit politických úspěchů, i pokud jde o jednotlivé podniky, které by měly zde působit. Je třeba také chránit lidská práva. Chci zareagovat na, na to, co řekla paní Benarab Atu. Je, měli bychom se snažit hájit demokratic, demokraticky zvolené schromáždění. Pan Pancery na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že jsme učinili velmi významný krok před schválením této zprávy. A bude to rovněž velmi užitečné z hlediska barcelonského summitu 7. Eh, července eh, Ovšem bude to i obtížné tváří v tvář eh, konfliktům mezi Izraelci a Palestinci a také tváří v tvář eh, nejistotám eh, správně technického charakteru. Pejonová zpráva ale přichází v správný čas. Zdůrazňuje jednak, že konflikty by neměly bránit dalšímu pokroku, sektorové spolupráci a multilaterální spolupráci a na druhou stranu, že úspěch nemůže být dokonalý bez vyřešení zmíněných konfliktů. Skutečnou výzvou eh, je skutečný politický přístup k barcelonské konferenci a je nutno také se zavázat k poskytnutí finančních prostředků na hlavní eh, projekty. Evropě musí být jasné, že její vlastní hospodářské, ekonomické, finanční úsilí musí ehm, být nasměrováno se rozvojem jihu. Tam je mnoho problémů, které se nás týkají. Děkuji. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Nezávislý vědec zjistil, že existují velké problémy, co se týče převaděčů, kteří se snaží dostat přes středozemní moze nelegální přistěhovalce. Exist, již máme celou řadu mrtvých, v Lampeduze již existuje celý hřbitov aby alespoň tam dospěli k lidu lidé, kteří se snažili ilegálně přejít středozemní moře a bohužel přitom zahynuli. Ukazuje to že jsme stroskotali my. Potřebujeme novou architekturu, potřebujeme novou politickou substanci. Není možné eh, eh, neustále používat těch vynucených readmisí, protože lidé jsou hnáni zoufalstvím, pokud se snaží dostat do Evropy. Potřebujeme lidskost a musí nám být jasně, že čas tlačí. Více než polovina obyvatelstva Maroka je mladší 18 let a to platí v celé řadě zemí ve Středomoří, takže se mění demokratický, demografický obraz a musíme jednat. Prosím, další řečník, pan Georgiu, na dvě minuty. Chtěl bych poděkovat zejména panu Pojenovi za práci, kterou odvedl. Jeho zpráva vyzývá vlády zemí Středomoří k tomu, aby zahájili otevřený dialog v duchu vzájemného respektu a vzájemného porozumění, aby podpořovali svobody a lidská práva. A to je, to je něco, co my můžeme pouze podpořit. Ovšem zároveň zde není žádný konkrétní návrh pro řešení stávajících politických problémů, které otřásají tímto regionem. Já chápu logiku pana Pejona, která je v této zprávě, a samozřejmě to má eh, ve velké míře co dočinění s vývojem samotné Unie, ale zároveň máme problémy například tím, když zjišťujeme, že vlastně pásmo gazy je nyní na mrtvém bodě. A to je velký problém, protože je důležité ty problémy rychle řešit. V Evropské unii to pravděpodobně postupně bude tak, že se budeme muset naučit s těmi problémy žít, aniž bychom se snažili je řečit. My musíme být dynamičtí a v našem jednání se soustředit na ty základní problémy. A je důležité, že zmiňujeme, že Izrael by měl nalézt trvalé mírové řešení pro Palestinu. A také je důležité, že je tam zmíněno, že Turecko musí respektovat země Unie pro moří. a že turecká okupace členského státu Evropské unie je něco, co samozřejmě se musí řešit. Středomoří samozřejmě je prostorem různých kultur, různých typů historií, má velice dlouhou historii, tisíciletou. A máme celou řadu obcí na březích Středozemního moře, celou řadu měst. Z toho pouze jedno město je neobydlené. Nežijí tam lidé, domy jsou opuštěné a zále, stále zůstává snem tisíce lidí, který odtamtať museli odejít nuceně, že se tam budou muset moci navrátit. Mám tím na mysli město Amochostov na Kypru. A naše snahy musí jít tímto směrem. I v rámci našeho jednání v rámci Unie pro Středomoří je třeba nalézt řešení. Děkuji. Naším dalším řešením je Reban Beten. Děkuji, pane předsedo naše zpráva z vlastní iniciativy je vlastně nic neznamenají. Pokud jsou schváleny, tak jsou výrazem politické vůli Evropského parlamentu. Tato zpráva navrhuje vytvoření Unie 17 zemí, které nejsou členy EU, parlamentní schromáždění a sekretariát s financováním pro projekty, které jsou skutečně ambiciózní. Financování tohoto projektu bude stát miliardy euro a samozřejmě to zaplatí občané Evropy. Odkud přijdou tyto prostředky, to není uvedeno, ale skutečně je možné o tom snít. Tato zpráva skutečně nic neříká. Podle Lisabonské smlouvy Evropská unie má právo podepisovat tyto smlouvy, které jsou zde předpokládány. A zde máme vytvořit unii zemí, které nejsou součástí Evropské unie, které budou posléze absorbovány. A o tom do Evropské unie a o tom je tato zpráva ve skutečnosti. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Mölco. Máte slovo, prosím. Když před eh, dvěma lety byla Unie pro Středomoří založena, tak měla, jak známo, navazovat na barcelonský proces, eh, tak, aby tady existovala těsnější návaznost na státy EU. Ale tento proces zjevně eh, z důvodu konfliktu mezi arabskými státy a Izraelem se zadrhl. Evropská unie, jak známo, uzavřela smlouvu o přidružení s Izraelem, poskytuje finanční pomoc 450 milionů pro pásmo Gazy a evropští občané se právem táží, Eh, proč jejich eh, eh, daně jsou vynakládány takovýmto způsobem, když je veškerá výstavba pak zničena bombováním, bombardováním. A ve všech těchto letech se Evropské unii nepodařilo vystupovat jako nestranný zprostředkovatel mezi stranami tohoto konfliktu. A nyní teda hrozí, že i barcelonský summit selže. Ale právě ve krizových dobách musíme musíme přesněji hodnotit a nastavovat určitá, určité záměry, protože si nebudeme moci dovolit dále poskytovat milionové dary v dobách krize. Děkuji. Děkuji rovněž a nyní má slovo pan Baldis, minuta a půl. Ah, Děkuji, pane předsedo. V návaznosti na barcelonský proces Unie pro Středomoří je příležitostí pro rozvoj našich vztahů se zeměmi, východu a jihu středomořské oblasti. A jak zdůrazňuje vynikající zpráva Vincenta Pejona, nesmíme zanedbávat potenciál regionu ani nebezpečí, která se zde ukrývají. A přesto buďme jasno, jasnozřiví a uznejme, že po bombardování pásma Gazy a díky pokračování vytváření nových osad na palestinských územích Unie pro Středomoří je ve slepé uličce. Politická část je zablokována a nejsme si vůbec jisti, že summit naplánovaný na červen v Barceloně se bude konat. A nebyl bych překvapen, kdybychom se dozvěděli v následujících dnech či týdnech, že bude odložen synedie. Neměli bychom se však vzdát. Evropská unie musí plnit svou odpovědnost více při hledání politického řešení. Nemůžeme ponechat Spojeným státům monopol na politické zpravování krize v regionu, který nám náleží. A měli bychom přispívat také k jeho rozvoji. K rozvoji, ke stabilitě Středomoří. A to je podmínkou pro naši bezpečnost a pro náš růst. A proto Unie pro Středomoří zůstává nejlepším nástrojem, který máme k dispozici. Děkuji. Merci. Madame Kopa. Děkuji, madame Kopa je dalším řečníkem. Pane předsedající, nejdříve bych chtěla poděkovat panu Spravodovi za jeho velice kompletní zprávu. Unie pro středomuží může velice přispět pro vytvoření vyvážených poměrů v této oblasti a k vytváření důvěry mezi zeměmi tohoto regionu. Tento oblast se musí stát oblastí jistoty, míru a prosperity, kde budou dodržována lidská práva a demokratické hodnoty. Sociálně hospodářské eh, rozdíly mezi těmito zeměmi jsou v skutečnosti a krize je pouze prohlubuje. Samozřejmě se to týká postoje Evropské unie k Unii pro středomoří. Máme zde témata jako energetická bezpečnost, boje proti klimatických změnách a také e, téma moří. Vše to je velice důležité. Unie pro středomoří samozřejmě není rámcem pro řešení regionálních konfliktů, ale je důležité vytvořit e, jakýsi duch důvěry a podporovat politický dialog a snažit se uskutečnit určité cíle. A to je důležité pro trvalé řešení. Aby se nám to vše podařilo, aby Unie byla úspěchem, potřebujeme odpovídající finanční prostředky. A tentokrát nesmíme být, eh, musíme být velkorysí. Děkuji. Děkuji, pan Belder je dalším a má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo a dovoluji si také poděkovat za to, že jste mě zařadili mezi eh, řečníky. Já jsem měl mimořádné zasedání před chvíli představenstva AFET, předsednictva AFET a proto jsem eh, nemohl dorazit včas. Eh, v bodě 5 pan Pejon ve, svě, ve své zprávě hovoří o tom, že jde tež o udržitelné trvalé řešení blízkovýchodního konfliktu. Jsme vyzýváni aby všechny strany se eh, o to optimálně eh, snažily. Já jsem předsedou izraelské delegace v této funkci a ve funkci poslance Evropského parlamentu bych samozřejmě toto rád podpořil, ale chci to navázat na dvě podmínky. Tyto dvě podmínky musí být splněny. Za prvé, musí dojít k řešení v podobě dvou států, to znamená soužití židovského státu Izraele a palestinského státu. To je první podmínka. Druhá podmínka je, že Unie pro středomoří musí přispět k prohloubení důvěry ve středomořském regionu to znamená, že je nutno také potírat v tomto regionu antisemické snahy. Pokud se to nepodaří, tak neprohloubíme důvěru. Můžeme ustavovat eh, nekonečný počet sekretariátů. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve jedno vysvětlení. Není zde žádný zástupce předsednictví. Takovýto zástupce by se býval měl účastnit dnešní diskuze. Já velice lituji, že zde není. Dámy a pánové, pro Evropskou unii je důležité, abychom v našem sousedství vytvořili prostor stability a bezpečnosti a míru. To je základa pro fungování Unie pro Středomoří. Já bych chtěl poblahopřát panu Pejonovi, děkuji mu za jeho velice otevřený a konstruktivní postoj. rozdíly mezi Evropskou unii a jižním břehem středozemního moře jsou četné. Proto je důležité mít dialog a také mít úzkou spolupráci v rámci Unie pro středomoří. Jedná se o vytváření eh, společných projektů, například také o bilaterální plán pro lepší vztahy. Toto vše je základem pro odstranění takovýchto rozdílů. Samozřejmě i země středomozí musí přistoupit k reformám. Chci zmínit tři důležité věci. Za prvé, význam toho, že sekretariát Unie v Barceloně dobře funguje. Unie pro Středomoří samozřejmě nemůže řešit žádné konflikty, ale může přispět k jejich řešení. Opravdu ale není nástrojem pro řešení takovýchto konfliktů a nesmí mít pomocí těchto konfliktů blokována. A další věc, Unie pro Středomoří se musí velice zaměřit na to a dbát o to, aby spolupráce v rámci Středomoří byla opravdu problémena. Děkuji. Chtěl bych se omluvit jménem rady. Zástupce tady nemůže být, protože dnes je čtvrtek a debata k tomuto bodu byla původně plánována na pondělí. Tolik teda na vysvětlenou a omluvu rady. Pan Poslt má eh, technickou otázku. Pane předsedo, já bych vás skutečně chtěl eh, poprosit, abyste v rámci trialogu nadnesl, že rada je vždy přítomná ve čtvrtek dopoledne. My eh, jsme to někdy protáhli až i na čtvrtek odpoledne. Neříkám, eh, nebo nechci říci, v kterých případech ze skromnosti to bylo, ale je nutno, aby rada byla přítomná ve čtvrtek. Děkuji, říká předseda. Já jsem se snažil pouze tlumočit omluvu rady. Děkuji, já to postoupím dále. Děkuji. Naším dalším řečníkem je madame Andres Barea, jedna minuta. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, zástupkyni výboru INTA, paní Dostarnes, děkuji za vaši spolupráci. Potřebujeme posílit hlavní projekty víc než kdy jindy. Potřebujeme posílit také institucionální rozvoj. Musíme nalézt řešení, abychom překonali krizi. Věda a výzkum, životní prostředí, trvalý udržitelný rozvoj. To jsou klíčové záležitosti a je třeba prosazovat ekonomické obchodní vztahy v této oblasti. Díky těm těmto vztahům dojde k také zrušení tarifních překážek a dojde k otevření vztahu mezi severem a jihem, také mezi jihem vzájemně. A díky bude možné vytvořit eh, proces demokratizace a nalezneme i sociálně ekonomická řešení. Summit nám umožní usměrnit tyto kroky směřující k Unii. Pan Mauro na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Dnes se projevuje návaznost mezi národy Středomoří, jak připomněl kolega Rinaldi. Projevuje se to cestou migrace a je to faktor, který je prioritní z hlediska Evropské unie, protože migrační toky vyvolávají určité lidské, sociální, ekonomické problémy. A to bude skutečná, to bude skutečná budoucnost obou břehů Středomoří. Blízkost středozemních národů se projevuje také v, ve spolupráci ekonomické v tomto prostoru. A proto naše přítomnost na všech úrovních v regionu by nás měla nutit k práci, abychom zamezili tomu, že Unie pro Středomoří se vrátí do rozporu barcelonského procesu. Došlo k tolika omylům. Tolikrát jsme si mysleli, že postupujeme kupředu a ve skutečnosti jsme couvali. Je třeba vytvořit sociální, kulturní, lidský dialog, který bude vycházet z zásady vzájemného pochopení těch zásad, které tvoří naši civilizaci. Ale to samozřejmě souvisí s úspěchem spolupráce v ekonomické oblasti zejména. A proto četnější formy výměny umožní rozšíření a vytváření takových vztahů, které budou mezi námi vyvážené. Proto je třeba pokračovat v hledání bez ustání dialogu. A je potřeba také vést bezpečnostní politiku, aby se tyto země zbližovaly. Děkuji. Milí kolegové, dodržujte řečnickou dobu. V poledne se bude hlasovat pan Pirilo, prosím. Pane předsedající, Summit hlav šéfů a vlád 7. a 8. června v Barceloně je bez pochyby velice důležitá příležitost pro to, abychom mohli konkrétněji vytvořit Unii pro Středomoří. Je to opravdu výhodný okamžik pro to, abychom mohli vytvořit základy pro opravdovou silnější spolupráci pro mír a bezpečnost. Z tohoto důvodu je důležité, abychom při této příležitosti pracovali co nejlepším možným způsobem a vytvořili strategii pro rozvoj a založili projekty, které by mohly tento prostor oživit a umožnili by hospodářský růst. Já doufám, že z této konference vzejdou posílené iniciativy také pro solární energii. To jsou vše důležité nástroje. Právě ta technická eh, oblast je důležitá pro to, abychom vytvořili nezávislý energetický trh. A samozřejmě Evropská unie musí také podpořit výzkum a vývoj, umožnit inovace, prostě použít všech eh, svých nástrojů pro to, abychom vytvořili růst a konkurenceschopnost pro lokální subjekty, které jsou příliš slabé na to, aby odolávaly mezinárodní konkurenci. Já doufám, že Unie pro Středomonoří toto podpoří. Děkuji a nyní pan Preda na minutu a půl. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl eh, říci, že od um, okamžiku zrodu Unie pro Středomoří uplynula určitá delší doba a nyní je na čase bilancovat eh, o některých projektech a také o cílech a perspektivách. Zpráva kolegy Pejona eh, tu mohu pouze uvítat a poblahopřát autorům. Eh, summit v Barceloně v červnu je velmi důležitý, protože budeme mít možnost opět projevit naše angažma mm, mm, ku prospěchu zdaru tohoto projektu. Víme, že Středomoří je důležitý region na křižovatce dvou kontinentů a eh, kulturní vzájemnosti jsou zjevné. Pan Budis ale signalizoval určitou jistou skepsi. Naznačil, že možná dojde k odsunutí samitu. Já se domnívám, že bychom měli přispět svým dílem, aby tento summit byl nejenom příležitostí k bilancování dosavadního pokroku, ale též eh, místem pro zamyšlení se nad budoucností. Musíme překonat institucionální a politické překážky. Jde o to, abychom šest strategických projektů eh, rozvinuli dále, které jsou rozhodující. Jde o věrohodnost Unie pro Středomoří a tato věrohodnost je podmíněna její funkčností a proto musí být vybavena jednak finančně dostatečně, aby se eh, projekty mohly realizovat a aby mohl sekretariát pracovat, ale existuje zde i určitá parlamentní složka. Eh, I tady je nutno přispět k demokratickému zdaru Unie prostředomoří. Děkuji. Děkuji vám a nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye, spontánních dotazů z pléna. Prosím kolegy, aby dodržovali časový limit jedné minuty, aby se dostalo na každého. Paní Angelili, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to politická priorita Evropského parlamentu a je třeba, aby se skutečně stalo prioritou přispět k úspěchu červnové konference po letech eh, zablokování situace. Máme celou řadu cílů, boj proti nelegální migraci, boj proti porušování lidských práv. To vše bylo připomenuto, ale má to i významný ekonomický aspekt. Středomoří skýtá obrovský potenciál, eh, co se týče obnovitelných zdrojů. A proto podporuji solární plán pro Středomoří, Desertek a podobné iniciativy, to vše umožní zapojit univerzity a vytvořit konkrétní náměty pro spolupráci. A tento prioritní proces by měl být doprovázen také ekonomickým rozvojem, abychom zaručili, že sociální soudržnost, která je nezbytná, přispívá k překonání konfliktu. Děkuji. Nyní má slovo paní Sehnalová vážený pane předsedající vážený pane komisaři kolegyně a kolegové unie pro středomoří je nepochybně také odvážný mezikulturní projekt jehož úspěch závisí mimo jiné na ochotě překonávat rozdílné kulturní a společenské tradice. rozdílnost kultur vede ke vzájemnému obohacení pokud jsou její impulsy vnímány otevřeně jako příležitost nikoliv jako hrozba. jednou z těchto příležitostí je přístup k rovnosti mužů a žen ve společnosti. jde o oblast která je v kontextu tohoto regionu vnímána citlivě unie pro středomoří musí právě proto věnovat této problematice patřičnou pozornost nejen proto že zde existuje závazek ministerské konference v marrákeši z listopadu two thousand and nine na podporu rovnosti žen a mužů de iure i de facto posílení úlohy žen ve společnosti včetně jejich účasti na veřejném životě či boje proti násilí na ženách. jde o jednu z klíčových oblastí která může uvolnit a nabídnout obrovský lidský potenciál pro celý region který tím může jen získat dvojí standardy a nechuť ke změnám opřené často spíše o záminku zvyků a tradic proto nemohou být akceptovány ale naopak měly by být odmítnuty jako překážka rozvoje regionu středomoří. děkuji. Děkuji. Paní Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já mám za to, že Evropská unie musí podporovat projekt Unii pro Středomoří politicky i finančně. 7. června v Barceloně se uskuteční summit 43 šéfů států a vlád a my jako Evropský parlament bychom si měli přát, aby při tato konference dosáhla úspěchu eh, pro eh, dobré fungování institucí eh, této unie. Jako stínová zpravodajka EPP jsem upozornila na aspekty, které považuji za důležité, například uskutečnění e, zóny volného obchodu v členských státech, dále konvergence výzkumného a vzdělávacího sektoru, e, rozvoj širokopásmých technologií, malých a středně velkých podniků, informačních a komunikačních technologií pokud jde o e, malé a středně velké podniky, jejich podpora, e, tak e, to je skutečně strategická oblast. Velké projekty je nutno podpořit prostřednictvím mezinárodních a evropských finančních institucí a samozřejmě co nejvíce evropských partnerů musí být přítomno. Pan Tanok má slovo. Návrh prezidenta Sarkozyho Unie pro střemří bylo vrcholem francouzského předsednictví EU. A trošku to ztratilo na svém lesku. Evropská unie sama vytvořila jižní dimenzi své politiky sousedství a to navazuje na dvě desetiletí rozvoje barcelonského procesu a politického aparatu, který s tím souvisí. Evropští daní poplatníci mají velmi nízkou představu o tomto procesu a také je poměrně velký zmatek, pokud je o tyto soupeřící procesy. Summit 8. května by neměl možnit, aby jižní dimenze politiky sousedství upadla v zapomnění. A neměl by dojít ke stejnému vývoji jako v procesu Euronest. A moje skupina ECR plně podporuje pana Albertinio, předsedu AFETu, který se rozhodl eh, se neúčastnit návštěvy na Blízkém východě a hlasování o nedůvěře nepodpoříme. Děkuji, pane Tanoku, a nyní má slovo pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Již po tisíce let je Středomoří vlastně matkou a kolébkou evropské kultury, tudíž vítám tento přístup, ale Středomoří je též mostem pro bezmeznou e, imigraci do Evropské unie. Ilegální přistěhovalectví podle našeho e, názoru by mělo spadat do těch šesti strategických oblastí. Pouze společný postup v zemích Středomoří za účasti severoafrických zemí může přispět k Eh, omezení eh, přísunu eh, imigrantů, ilegálních imigrantů. Pouze tak lze omezit tento přístup, přísun tam, kde vzniká. Tady musí Evropská unie také se orientovat na potírání převaděčských band, na zvyšování vzdělávání a rozvoj hospodářství v zemích původu. Musíme dát jasně najevo, že takzvaně zlatá Evropa neslibuje každému blahobyt, azyl či pracovní místo, ale že na konci tohoto procesu může hrozit odsun a vazba. Děkuji. A nyní má slovo pan Baltazari. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, i navzdory existence Unie a e, této stanovené konference 7. června zatím nemáme žádnou jasnou definici politiky pro středomoří ze strany Evropské unie a žádnou dlouhodobou strategickou vizi pro rozvoj a stabilizaci tohoto prostoru. Potenciál středozemí je enormní. Jedna třetina celosvětového mm, dopravního objemu e, jde vlastně přes středomoří. Je ta doprava z Indie, z Číny, jde to přes Tueský kanál, z Don našich moří, do našich vod státy, které leží u středozemního moře a také státy e, v, na Blízkém východě, jsou státy, které mají velký rozvojový potenciál v důležitých sektorech. To ovšem samozřejmě souvisí s problematikou přestěhovalectví. Potřebujeme institucionální architekturu pro Unii pro Středomoří, aby se Krotidea dostala k dispozici odpovídající prostředky. Potřebujeme kritéria pro přístup a pro provádění projektů. Některé klížové body, agrikultura, eh, transport, námořní dálnice, obnovitelné zdroje, solární projekty, to vše je důležité. Jeden francouzský spisovatel na to poukázal a poukázal na to, že Unie pro středovoří je prastarou prastarým kulturním prostorem a my na to musíme jasně poukázat. Děkuji a nyní pan Dot, paní Doc. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já ponechám stranou vlastně ty nejpalčivější otázky dnešního ráno a sice jak to, že evropští daňoví poplatníci musí platit za veškeré aparáty a sekretariáty, eh, které zde vznikají. Já spíše bych chtěla vyjádřit svůj názor, že není pochyb o tom, že stabilita ve Středomoří je nesporně dobrá pro širší Evropskou unii, ale s pomocí Evropské unie přichází i odpovědnost eh, těch zemí, které chtějí profitovat z institucí a ehm, zvýšených ekonomických příležitostí. Chtěla bych velmi rychle poukázat na jeden aspekt, a sice odmítnutí eh, tisíc eh, tun osiva eh, Marokem. Je to obchod, který probíhá už 20 let. Je to osivo nebo také brambory, které vyváží moje země a tyto dodávky byly ale z důvodu jiného režimu odmítnuty Marokem. Já chápu, že komise zkoumá tuto záležitost, ale chci zdůraznit, že potřebujeme odpovědnost i na straně těch, kteří mají profitovat. Děkuji. Děkuji paní Doc a nyní má slovo pan komisař Füle. Thank you. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, omlouvám se. Na to nejsem připraven, říká pan předseda. Bylo to tak rychle. Pane předsedo, tato rozprava byla skutečně inspirující. Souhlasím s těmi, kteří tvrdili, že jsme ztratili mnoho času, zejména při vytváření sekretariátu. K tomu se dostanu za chvilku. Stále eh, čelíme některým významným otázkám, tedy jak zajistit, že cokoliv se děje okolo středozemního procesu, ne učiní z Unie pro středomoří rukojmí. A je třeba zajistit, aby proběhl summit a aby vytvořil impuls, o kterém jste hovořili. Jak vyřešit otázku mezivládního přístupu oproti komunitárnímu přístupu, pokud je o Unii pro Středomoří. Ale pět stručných poznámek. Za prvé, já si vážím španělského předsednictví, velmi spolupracujeme se španělským předsednictvím v posledních mě- měsících. Otevřeli jsme sekretariát 1. března společně a španělské předsednictví se velmi snaží o to, aby barcelonský summit proběhl. Druhá poznámka je velmi důležité, aby sekretariát nejen zahájil práci, ale byl také financován. Zatím je financován pouze komisí. My budeme vysílat jednoho experta, abychom zajistili, že dojde ke kompatibilitě s tímto projektem a politikou EU. Sekretariát by měl být malý, asi 40 osob, víceméně. A měl by to být skutečně nástroj, který umožní, že bude probíhat stále více projektů ve prospěch tedy obyvatel Středomoří. Je třeba také říci v této souvislosti, pane předsedo, že eh, probíhá celá řada eh, oborových eh, setkání, bude se konat setkání v Marseille příští týden. Zeměděl, ministři zemědělství se sejdou v Káhyře. A i když Unie pro Sromoří je velmi důležitou součástí naší politiky sousedství, těžiště naší práce s těmito zeměmi je v bilaterálních vztazích – kde řada jižních partnerů by chtěla mít pokročilý statut. A mého chápání to znamená také velké nasazení a závazek v celé řadě oblastí, včetně oblasti lidských práv ze strany našich partnerů. To se týká také mobility, která je velmi důležitou součástí. A souhlasím s poslanci a poslankyněmi, kteří volali, abychom vytvořili větší synergie mezi bilaterálním a multilaterálním přístupem. Poslední poznámka, pane předsedo. Jsem rozhodnut spolupracovat s Evropským parlamentem a jedna z dalších přitostí bude rozprava o balíčku pro sousedství, kde vyhodnotíme, jak bilaterální i multilaterální rámec naší spolupráce. Děkuji za tu možnost. Děkuji, pane komisaři, a nyní má slovo navrhovatel pan Pejon. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Tři stručné poznámky. My jsme projevili úctu všem, musíme projevit úctu zejména obětem. Soucit a urážka nevytvářejí politiku. My jsme neignorovali konflikty, které samozřejmě existují na Kypru, na Sahaře a samozřejmě také na palestinských územích. Ale buďme seriózní uvažovali jsme v rámci společné zahraniční politiky a při jednotových jednáních, uvažovali jsme o tom, že to má řešit eh, Unie pro Středomoří. Vše není ve všem. A zmatek eh, nikdy není nositelem efektivity. Nepřítomnost rady není příznivým znamením a nedostatek politické vůle nás vede k tomu, co říká Dominik Bodis. Summit 7. června je ohrožen Parlament se postavil čelem ke své odpovědnosti. Ti, co budovali Evropu, budovali Evropu s dlouhodobou vizí, ale také s vyhraněným smyslem po bratrovažených válkách pro konkrétní politiku. A tohoto ducha jsme chtěli rozvíjet se Středomořím v této zprávě. Ve chvíli, kdy Evropa prochází významnou krizí, je třeba, abychom byli schopni definovat strategii růstu. A je třeba také dbát, abychom se neuzavírali. Když se člověk uzavírá, když nedochází k měně s vnějším světem, tak člověk umírá. A proto si myslím, že tato kolektivní práce je významná a přeji si, aby hlavy státu a předsedové vlád, kteří nebyli vždy na úrovni historické odpovědnosti, to slyšeli a vzali to v úvahu. Děkuji, pane Pejone. Děkuji, rozprava k tomuto bodu je ukončena a hlasování bude zahájeno ve 12 hodin. A na tomto místě můžeme přistoupit k další eh, zprávě a k dalšímu bodu eh, našeho pořadu a sice půjde o zprávu pana Kirilova eh, nutnost strategie pro Jižní Kavkaz. Paní, pane předsedo, pane komisaři,